A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je vystoupení vysoké představitelky pro bezpečnostní a zahraniční záležitosti ohledně závěru samitu EU Rusko, které proběhlo od 31. května do 1. června. Rovnou poprosím místo předsedkyní Evropské komise, baronku Aštonovou. Máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jsem nesmírně potěšená, že můžeme hovořit o výsledcích samitu, který proběhl v Rostovu na Doně mezi Ruskem a EU. Byl to dobrý summit, konstruktivní, pragmatický summit a rovněž potvrdil touhu Ruska o bližší vztahy s EU. Došlo k nakopnutí partnerství pro modernizaci a určitě víte, že Pan Medvěděv si je vědom toho, že Rusko se musí modernizovat. EU je nejdůležitějším obchodním partnerem a největším investorem pro Rusko. To znamená, že jsme přirozeným partnerem pro toto partnerství a náš přístup je jasný. Pokud chceme být úspěšní, tak modernizace musí mít širší přístup. To znamená, že musí podporovat inovace, musí podporovat podnikatelského ducha, ale zároveň posílit demokratické hodnoty a právní stát. Právě proto účinné fungování justice, boj proti korupci a dialog s občanskou společností, to jsou priority pro naše partnerství pro modernizaci. EU v minulosti několikrát poukazovala na různé obavy, které máme, pokud jde o situaci v oblasti ochránců lidských práv a novinářů. Události, ke kterým došlo v nedávné době v Moskvě k 31. 31. pátý, poukazují na tuto problematiku. Dále je to nestabilita na Severním Kaukaze, která představuje další obavy z naší strany. Ovšem došlo i k pozitivním vývojům a měli bychom na ně poukázat do rozšíření moratoria na trest smrti či ratifikace protokolu číslo 14 Evropské úmluvy o lidských právech. Dále je to boj proti korupci, právní stát, to všechno by mělo přispět k prostředí příjemnějšímu pro podnikatelskou sféru. Došlo k poklesu investic do Ruska a Rusko si je vědomo toho, že musí udělat více pro přilákání dalších investic. Jejich připojení do VTO by mělo zapadat právě do této strategie o posílení všech těchto procesů. My podporujeme jejich vstup do VTO, co možná nejdříve a doufáme, že se povede dokončit všechny záležitosti v tomto ohledu, ale je to politický, politický závaz sázek, v oblasti otevřeného obchodu, který by měl být přetaven v realitu, implementace celní unie mezi Běloruskem, Kazachstanem a Ruskem vyvolává určité obavy. Nevadí nám tato celní unie, my samozřejmě máme rovněž celní unii, ovšem pokud by to mělo, bojíme se, že by to mohlo spíše omezit eh, obchod a ne ho podporovat. Pokud jde o energetiku, hovořili jsme o fyzické infrastruktuře, o právním základě, o mm, ohledně vztahu v této oblasti, jakož i o účinnosti energetické. Partnerství pro modernizaci bude hrát důležitou roli. V tomto ohledu chceme mít solidní eh, poskytování eh, energetických dodávek eh, v souladu s energetickou chartou a to by mělo být zakotveno v našich podmínkách. Zároveň chceme, aby tato charta byla určitým přirozeným fórem pro multilaterální rámec v oblasti energetické bezpečnosti. Energetická účinnost a zredukování, um, zredukování skleníkových plynů jsou rovněž zásadní. My chceme a my podporujeme, podporujeme Rusko a chceme, aby hm, snížilo eh, jejich ehm, emise o 15 až 20 ve srovnání s rokem 90 dále, aby dodržovalo podmínky z Cancunu. Rusko si je vědomo samozřejmě interních podmínek, které jsou spojeny s touto problematikou. My chceme postupovat postupně, a aby jsme se zaměřili spíše na výsledky. Předložili jsme konkrétní návrhy v tomto ohledu. Rovněž jsme se podívali na naše eh, dohody v oblasti výzového usnadnění. No, ale si myslíme, že bychom mohli i s Polskem a, s Polskem a Litvou by mohli eh, především pro Rusy, kteří žijí v Kaliningradu, usnadnit výzovou povinnost. Dále no, je to spolupráce v této oblasti, která by měla využívat i Euforchat, Unifor eh, a zkušenosti Atlanty. Zároveň bychom chtěli se podívat na možnosti rozšíření této spolupráce. Rusko rovněž předložilo konkrétní návrhy, na které se podíváme eh, Mm, podrobně. Summit byla rovněž příležitosti pro prodiskutování mnoha mezinárodních záležitostí, iránský nukleární program Afganistán, Pakistán, Blízký východ, Kosovo, východní partnerství a samozřejmě i širší bezpečnost. V Evropě jsem nesmírně ráda, že došlo k společnému prohlášení ministra Lavrova i e, mé osoby, pokud jde o e, útok na flotilu v Gaze a ztrátu lidských životů. Samozřejmě ovšem máme různé názory, pokud jde o Kosovo, Moldav, Moldavsko, nebo Gruzii, kde samozřejmě známe, jaká je, nebo známe pozice Ruska v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme a nyní začneme s politickými skupinami a jejich představiteli. První bude EPP, za kterou vystoupí pan Brok dvě minuty. Paní vysoká představitelko, místo předsedkyně komise, paní předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl srdečně poděkovat paní Eštonové za její projev a také za to, jakým způsobem vedla summit. Myslím si, že se jasně ukázalo, že eh, víme, co chceme říci, že eh, máme říci k tomu, co se děje v Rusku, co se týče určitých demonstrací a určitého právně státního vývoje. Také, že se vyjadřujeme ke skutečnosti, že eh, jak vypadá situace v Gruzii že to ještě není uspokojivé, ale na druhé straně musíme vidět i ten pokrok, například to, ta dohoda pro modernizaci je opravdu velkým krokem vpřed. Musíme si uvědomit, že Rusko pro nás má velký strategický význam, máme společné zájmy v hospodářské oblasti, v energetické oblasti a já si myslím, že opravdu se jasně ukázalo, že například v rámci vyjednávání 5 plus 1 které se týkají Iránu a pak zde máme tu rezoluci OSN. Zde se došlo ke společné pozici a to je důležitá věc. Je to tak i v podobných otázkách, tam jde o tu práci toho kvartetu. A co se týče Blízkého východu, tak i zde je velice důležité, jakým způsobem se ty věci po, jdou směrem dopředu. Já si myslím, že je důležité, aby vyjednávání o partnerství a spolupráci pokračovala, aby tam byly eh, zapojeny otázky, jako například otázka lidských práv, ale i takové základní otázky, které které jsou vlastně již ošetřeny v energetické chartě, ale není to uplatňováno. To je pro nás velice důležité. Rusko musí být ochotno se právně zavázat a musí být také ochotno opravdu brát vážně vyjednávání v rámci SVTO a opravdu eh, se snažit o to, eh, se, aby se stalo řádným členem VTO. A Rusko Eh, je jasné, že ta celní unie s Kazachstánem a další zemí není zrovna dobrým krokem. Myslím si, že ovšem pro Rusko je mezinárodní zapojení velice důležité. A poslední poznámka, já si myslím, že je správné, že se věnujeme té otázce víz, ale měli bychom jasně ukázat, že toto musí být kongruentní s otázkou vývoje vízových otázek, které se tedy týkají sousedních zemí, protože není možné, aby sousední země měly jakousi nevýhodu, aby se například někdo dostal z Ukrajiny přes ruský pas do Evropy snadněji než z Ukrajiny přímo přes ukrajinský pas. Děkuji. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty pan Severin. Děkuji. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, dámy a pánové. Rusko-evropské vztahy mají silný strategický aspekt. Vyznačují se nejenom ekonomickým zájmem, ale také těsnou spoluprácí v mnoha mezinárodních oblastech. Ze zeměpisného hlediska Rusko je a nadále zůstane nejbližším sousedem Evropské unie a bude hrát důležitou roli v euroazijských, ale také v euroatlantických vztazích. Dalo by se hovořit o určité komplementaritě potřeb a zdrojů mezi Ruskem a Evropskou unii a taky tu dochází ke schodě na některých cílech globálního řádu. Je jasné, že nestabilní Rusko představuje i hrozbu Evropské unii a naopak e, opak je za, naopak zárukou stability. Rámec pro strategické vztahy EU-Rusko by měl vycházet z několika úrovní. Partnerství za modernizaci. To je nesmírně důležité. Přispělo by to k vytvoření důvěry a zbližování s Ruskem v různých oblastech společného zájmu. Dále partnerství v otázce přístupu k VTO. Rusko by mohlo těžit eh, se eh, v tomto eh, směru, pokud jde o přístup k VTO. A také by to mělo zahrnovat trilaterální nástroj s tranzitními zeměmi. Také rozhovory trilaterálního formátu se spojenými státy ohledně aktualizace evropských a globálních bezpečnostních systémů, tak aby vznikl globální mechanismus rovnováhy skrze zmocnění a subsidiaritu. Musíme přestat využívat dialog o lidských právech jako geopolitický nástroj, ale učinit z toho skutečný základ mezinárodní a meziinstituční spolupráce. Děkuji. Děkujeme. A nyní za Alde paní Oiland. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vysoká představitelko, summit v Rostovu na Doně představuje určitou naději, průlom našich vztazích, především pokud jde o hospodářskou spolupráci, ale zároveň z globálního hlediska. Ovšem, nesmíme zapomínat na zásady demokracie, lidských práv, občanských práv a zároveň právního státu v našich vztazích. ALDE podporuje program modernizace, který chce diverzifikovat hospodářský prostor a podpořit obchod z EU. Ovšem Rusko musí přijmout veškerá opatření, aby upravilo své, svůj hospodářský i právní prostoj, prostor. Jejich celní unie s Běloruskem a Kazachstánem znamená, že Rusko v podstatě nechce vstoupit do VTO, protože toto může odlákat investory z Ruska. Pokud jde o zahraniční investice, hledáme právní jistotu, ať už je to v oblasti energetiky či v jiných sektorech. Zároveň chceme, aby bylo Rusko připravenější na spolupráci i v přeshraničním obchodu a myslíme si, že je dobré usnadnit výzovou povinnost s Ruskem. Ovšem, abychom mohli pokročit, očekáváme konkrétní kroky na ruské straně. Energetická bezpečnost je důležitá pro nás, pro ALDE, proto si myslíme, že bychom měli dosáhnout dohodu v této oblasti na základě energetické charty a zároveň zajistit dodávky Vítáme ratifikaci protokolu 14 Evropské úmluvy o lidských právech ruském a zároveň to, že potvrdili prodloužení moratoria u trestu smrti. Ovšem Rusko musí splnit další povinnosti, pokud jde o Gruzii a těšíme se na spolupráci v oblasti jižní, eh, i v oblasti vyřešení konfliktu v Moldavsku a na Jižním Kavkaze. My samozřejmě chceme dlouhodobé partnerství s Ruskem a to ve všech oblastech, ovšem nejsme ochotní akceptovat porušování principu demokracie a právního státu, protože ekonomické výhody nemůžou být důležitější než hodnoty, které představuje EU. Například soudní soud eh, s panem Chodorkovským je příkladem této problematiky. Náš pozměňovací návrh číslo 5 poukazuje na tyto záležitosti a chceme, abyste ho podpořili. Děkujeme. Děkuji a nyní za zelené má slovo pan Šulc dvě minuty. Frau prezident, Paní předsedající, dámy a pánové, před námi máme usnesení o výsledku samitu mezi Ruskem a Evropskou unii. Prezident Medvěděv se snaží modernizovat Rusko, ale přesto bychom měli i nadále poukázat, poukazovat na to, že modernizace není pouhou technickou otázkou. Samozřejmě eh, víme, že Rusko například chce vybudovat nanotechnologii, chce vybudovat něco jako Silicon Valley. Eh, to je jedna věc, ale důležité je, aby modernizovalo svou zemi jakožto občanskou společnost, kde se mohou opravdu rozvíjet svobodné síly občanů. A takové partnerství bychom měli Rusku nabídnout a proto je důležité překonat definici a hovořit o problémech, tak jak to udělal pan Van Ranpoj v Rostonu a také paní baronka Eštnová. Toto by se mělo odrážet také v našem usnesení a proto jsme předložili čtyři pozměňovací návrhy a prosím vás o jejich podpoření. Jde o konec politického pronásledování, o zlepšení výkonu trestu a o objasnění e, smrti Zagně Magnického a také o propuštění Michaila Chodorkovského a Petětěva Jde o konec násilí eh, v Kavkazsku a jde o to, aby byla dodržována spole- svoboda spolčování, kterou vlastně ustanovuje ruská ústava. Protože pokud chceme vízovou svobodu, uvolnění vízového režimu, tak je důležité, aby tedy takováto svoboda nebyla pouze směrem jaksi do zahraničí, ale aby v Rusku byla i vnitřní svoboda v rámci ruského státu. Děkuji a nyní dávám slovo panu Tanokovi za skupinu ECR na jednu minutu. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko Ešnova, Vzhledem k blízkosti Ruska EU a vzhledem k obrovským minerálním zásobám EU, včetně, eh, včetně plynu, tak jsou vztahy s Ruskem velmi důležité. Rusko hraje klíčovou roli mezinárodně jakožto stálý člen mm, Rady bezpečnosti OSN. Zvláště hraje důležitou roli, pokud jde o situaci v Severní Koreji a také středovýchodním Eh, mírovém procesu a i ve vztahu k Iránu a jadernému programu a také Turecku a hranicím s, Armen, s Arménií. A pokud jde o Ukrajinu, prezidenta Janukoviče, kdy se zlepšily dříve tak napěté vztahy mezi Moskvou a Kyjevem, ale kontroverzní rozhodnutí, pokud jde o prodloužení trvání základny Ruska na Krymu, je něco, na co je třeba dávat pozor, musíme odmítnout prohlášení Sergeje Lavrova, ministra zahraničí Ruska, aby, že, že vstup Ukrajiny do Evropské unie není v zájmu Ruska. Prezident Janukovič dosáhl jen těsného vítězství a velká část eh, Ukrajinců podporuje těsnější vztahy s Evropskou unii. Nemůžeme se zříci naší zodpovědnosti a nevít vůbec vstříc jejím aspiracím. Děkuji. Grazie. Děkujeme. Milí kolegové, musím vás informovat o tom, že na intraparlamentárním setkání nebo v rámci tohoto našeho setkání